I hereby declare uh, the meeting of the committee on... zasedání našeho rozpočtového výboru. Nejprve přijmeme pořad jednání, k čemuž nejsou žádné námitky, takže pořad jednání je schválený. Nyní dvě pro, o, oznámení předsedy. Čekali jsme na pana Vyotyho, na pana zpravodaje a právě proto bylo naše jednání, eh, začíná naše jednání s mírným spožděním. Už dorazil eh, oznámení o koordinátorech, rozhodnutí se srpna 29. Je to ve vašem dosie, ve vaší složce. Pokud nejsou žádné námitky, tak je to považováno za schválené. A nyní se dostáváme k hlavním bodům. Máme tu všeobecný rozpočet Evropské unie a pan Rubik požádal o slovo jako první, protože bude muset za 10 až 15 minut odejít. Takže tím tomu dávám slovo. Ano, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, včera jsme měli rozpravu spolu s zástupci rady na plenárním zasedání a je nám naprosto jasné, že chceme zajistit takovou strategii, aby komise byla nadále práce schopná a i ostatní útvary a protože jsem odpovědný za ty ostatní útvary, tak sledujeme za prvé jako obecný cíl obnovení eh, snižování prostředků abychom vytvořili nejprve základ pro vyjednávání s radou a dospěli k skutečným číslům. E, ty e, rozpočtové e, linie, které byly obnoveny, jsem jakožto zpravodaj rekonstruoval a Podpořil jsem jedno snižování a to se týkalo ochránce osobních údajů, protože tady bylo největší navýšení plus 16% a to bylo nadměrné a těch 100 tisíc představuje jenom symbolické snížení a to ukazuje, když dojde k nadměrnému navýšení, tak eh, při vyjednávání to musí vést k dobrému výsledku. Eh, uzavřeli jsme gentleman's agreement s radou, protože jsme ne předložili žádné návrhy. Co se týče soudního dvoru, tak to je situace jiná. Tady máme ten problém, že na základě článku 50 a také asi v důsledku Brexitu eh, bude mít soudní dvůr velmi mnoho práce, protože na základě Istanbulu, pardon, na základě Lisabonské smlouvy eh, je to v kompetenci Evropského soudního dvora. Proto ty pozměňovací návrhy výboru Jury, eh, včetně eh, návrhu komise navýšit to na tisíc 200, to jsou tedy platy, 2100, to je software a dohromady jsou to 3 miliony Eh, nad eh, rámec eh, návrhu rozpočtu a přesně to 16 nových položek, tedy plus položky pro nová místa pro soudní dvůr a takže co se týče snižování úrady u ekosoku, Jde o obnovení eh, eh, navrhovaného snížení úrady a dále eh, podpora oproti návrhu rozpočtu ze strany komise co předložili jiné frakce. Dohromady je to 490 proti původnímu příspěvku, potom výbor regionu. Tady zase podporujeme tu snížení, to, rekonstruujeme to snížení rady a podporujeme návrh SAD a ostatních frakcí 773 tisíc eur nad rámec. U ombudsmanu nedošlo k žádným změnám, tady byly provedeno snížení ochrana životních ochrana e, e, osobních údajů, to jsem řekl, toto e, akceptujeme a nepodporujeme pozměňovací návrhy, eh, co se týče rekonstrukce návrhu rozpočtu eh, u Evropské služby pro vnější činnost. To podporuji stoprocentně, jak již bylo řečeno, tady jde o eh, snížení ze strany rady i pět dalších položek celkem Fed navrhl ehm, navýšení, takže myslím, že tady jsme měli velice dobrou eh, vyjednávací pozici vůči radě. V Evropském parlamentu víme, jako vždy, eh, že je třeba eh, různé rozpočtové linie technicky přizpůsobit. A kromě toho došlo eh, k zavedení těch nápojových dávkovačů, abychom ušetřili za eh, eh, lahve s vodou. Potom máme přizpůsobení plánu pracovních míst, to je pozitivní, to naplnění o snížení 5 v plánu Eh, pracovních míst. Tady budou eh, změny u asistentů a dalších míst. Tyto změny byly provedeny a eh, máme potvrzení ze strany účetního dvora. Rada to úplně neakceptuje, ale při vyjednávání uvidíme, do jaké míry rada ještě tedy spochybní toto snížení, které účetní dvůr potvrdil. A máme tu ještě aktualizaci, eh, co se týče pojmenování různých rozpočtových lidí. Eh, různé politické frakce předložily celou řadu pozměňovacích návrhů. ALDE eh, podpořilo i jeden návrh 3,5 milionu nad rámec toho, co navrhuje komise. A to je zase rozpočtová linie, která se nemá snižovat kvůli Brexitu. Já tento pozměňovací návrh podporuji. Dále eh, jsou tu AST a ty položky 46 eh, já jsem předložil tento pozměňovací návrh, je to je také, eh, má neutrální dopad na rozpočet, dále 32 eh, položek, které zůstaly u administrativy podle postupu podle článku 50 začátkem roku eh, bylo 32 položek vedeno zprávě, aby byla realizována Vanata Pastrel a takže e, začátkem roku 2019 to půjde zpět. Já jsem předložil tento pozměňovací návrh a věřím, že se bude odehrávat rozprava a e, u té, tohoto místa jde o to, která přijdou nově, která zmizí. Bude to na základě vyjednávání mezi politickými stranami a administrativou. Jistě obě strany mají oprávněné zájmy a zpravodaj je nemůže úplně eh, dát dohromady. Pro zpravodaje je důležité, aby přemýšlel o eh, příspěvku pro sekretariat, abychom aby naši asistenti měli větší manevrovací prostor, ale je třeba dosáhnout dohody i na zvýšení příspěvku pro sekretariát. Neměli bychom šetřit a neměli bychom tuto položku obcházet. A proto tedy Eh, budeme mít restriktivní lidi, buď se dohodneme na tom, že všichni mohou dobře pracovat a že pracovníky také dobře zaplatíme a pokud to tedy nebude možné, tak to možné nebude. Děkuji. Tak, Děkuji, pane Rubiku. Já nyní přijmu příspěvky dalších stínových zpravodajů pro další sekce, takže prosím zaměřte se na další eh, okruhy pouze na další okruhy, vzhledem k časovému, k časovému omezení. Paní Gardia Zabal, prosím. Děkuji. Včetně parlamentu. Děkuji. Takže řeknu to velmi stručně, protože pan Rubik již vysvětlil pozici zpravodaje, naše je blízká tomu, co, o co jsme žádali v rámci socialistické skupiny. A chci se zaměřit jen na pár bodů, kde se trošku lišíme. EHSV, hospodářský sociální výbor, tam jsme předložili pozměňovací návrh na zvýšení některých bodů, o které zpravodaj nepovažoval za e, nutné, ale ombudsman podporujeme tu žádost na dva další zaměstnance, což je zdůvodněno podstatnou, podstatným zvýšením její e, pracovní zátěže v posledních letech nesouhlasíme ani s tím snížením ochránce osob, pro ochránce osobních údajů. Potře- myslíme si, že tento úřad rovněž potřebuje ty prostředky. A pokud do parlament, tak eh, tam se předložili eh, pozměňovací návrh týkající se eh, sexuálního obtěžování. Myslím, že tady byl učiněn určitý první krok k tomu, aby byla situace lepší, aby existovala ustanovení, která zaměstnancům pomohou s tímto jevem bojovat, ale ještě to nestačí, potřebujeme na tom pracovat dál, proto jsme předložili tyto dva pozměňovací návrhy. A myslím si, že až se dostaneme k tomu bodu, kde bude hlasování, tak doufám, že nás ostatní podpoří. Děkuji. A nyní za EKR pan Kellner. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat spolu s pravodajům za dalekosáhlou práci, která je naprosto dobrá, to můžeme okamžitě říci. Jakožto frakce EKR to podpoříme. Sice v zásadách máme jiný názor, to je známé, proto mohu být stručný a jenom poděkovat. Vielen Dank. Děkuji. A za Alde. Pan Ali, ale možná ho nahradí pan Torvalds. Thank you. For GUE, uh, A z, za GUE pan Omarže. Děkuji vám. Velmi, řeknu to velmi stručně. Podporujeme Eh, návrhy spolu s pravdou, který, kterým děkujeme za práci. A nemáme žádné pozměňovací návrhy k dalším okruhům. Merci bien. Děkuji. A za zelené pan Taran. Děkuji. Já v zásadě souhlasím s přístupem zpravodaje a s přístupem pana Rubika obzvlášť pokud jde o SVČ eh, a pokud jde o soudní dvůr a eh, účetní dvůr, tak se musím trošku odklonit, odlišit od eh, postoje skupiny. Protože já chci skutečně zdůraznit svoji ne- neutuchající opozici vůči ještě dalšímu financování politických skupin. Děkuji. FDD. La nostra Děkuji. Naše stanovisko je takové, že nepodporujeme toto stanovisko. Předložili jsme celou řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají především administrativních výdajů. Zcela nepřijatelné je navýšení jistých eh, položek. My jsme navrhli snížení o 300 tisíc, pokud jde o cesty a odškodnění a také paušální náhrady. My jsme pro snížení, protože tam dochází k plítvání a my chceme tyto peníze nasměrovat tam, kde je potřeba a všechny instituce i ostatní instituce by měly provést interní revizi výdajů, aby uspokojili také občany v okamžiku, kdy občané dělají tolik obětí a instituce naopak eh, požadují navýšení. Takže to si myslíme, že není dobré a proto naše pozměňovací návrhy eh, jdou tímto směrem, jsou veřejné, můžete se s nimi seznámit, snad se stanou i vašimi pozměňovacími návrhy. Děkuji, pan, pane Valli. Z pana Sányho nevidím. Takže ENF není zastoupena a je 9.29. A pane Rubik, vy musíte odejít, takže budeme postupovat dál. V podstatě se vracíme zpátky a mám tu už hlavně zpravodaje pro rozpočet na, na rok 2019 pana Vyotyho. Prosím. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, okamžitě poděkoval kolegovi Rubikovi a kolegovi Gajerovi, který mě hodně pomáhají, pokud jde o návrh rozpočtu na rok 2019, o jednotlivé agentury a instituce. Já si myslím, že v současné fázi té diskuze, kterou provádíme i se stínovými zpravodaji, je to velmi zajímavá fáze, kdy se snažíme vnímat rozpočet tak, aby přesně odpovídal principům a prioritám, které jsme si vytýčili jako parlament při červencovém hlasování. Bohužel, stejně jako každý rok, jsme konfrontováni s radou, která předložila návrh, všichni jste ho viděli. Včera jej předložil rakouský ministr, je to návrh, který jsem já definoval jako provokativní. Včera jsem to řekl na plenárním zasedání ministrovi, protože předložil ten rozpočet a mluvil jenom o zvýšení. Tady jsme zvýšili o tolik, tamhle jsme zvýšili o tamto, zvýšili jsme všechny linky a tak dále samozřejmě v porovnání s rozpočtem na rok 2018. A já jsem mu velmi jasně řekl, že bohužel na ten návrh rozpočtu komise nahlížíme jiným náhledem, protože my se na to díváme, na ten rozpočet pro příští rok, z hlediska toho, co navrhla komise, z hlediska skutečných potřeb, které nám indikuje komise, z hlediska těch eh, účtů, které oni mají a tak dále. Zatímco oni se na to dívají pouze z hlediska ryze a čistě účetního, takže to srovnávají s rozpočtem na tento rok. Rakouský ministr tomu jsem řekl, představte si občany, kteří přímém přenosu sledují toto vystoupení a zpravodaj parlamentu říká, vy jste vlastně všechno seškrtali. My jsme se snažili zachovat různé principy. Snažili jsme se nahradit eh, všechny ty věci, které byly sníženy radou k tomu rozpočtu, který předložila komise. A pak eh, jsme pracovali na dalším principu, který si vytyčil parlament, ne já. A sice, že dohody je třeba respektovat, protože mezi Radou a Evropským parlamentem byla dohoda ohledně nástroje pro Turecko a ty sumy měly být rozděleny tak, že dvě třetiny platila rada a jedna třetina tedy měla být zaplacena z rozpočtu společenství. Ale tak toto v návrhu rady není. My ovšem chceme, aby ta dohoda byla dodržena a my jsme sestavili rozpočet na základě té staré dohody. Včera jsme hodně diskutovali také s komisařem a komisař řekl, já doufám, že rada a parlament se nějakým způsobem dohodnou. A já jsem řekl, že jediný bod, na kterém bychom se mohli tedy dohodnout, je, že budeme dodržovat dohody, které byly uzavřeny. A to jsem řekl tedy ze strany parlamentu. K rozpočtu bylo předloženo spousta pozměňovacích návrhů, my jsme na tom pracovali opravdu velmi uh, tvrdě. Já děkuji sekretariátu výboru, který nám velmi pomohl, udělal velkou část práce a snažili jsme se v maximální možné míře dodržet všechno. Snažili jsme se u těch pozměňovacích návrhů respektovat požadavky výborů, politických frakcí a někdy i velmi užitečné návrhy jednotlivých poslanců. Samozřejmě ne všechny je možno uspokojit. Jak jsem říkal, na jaře na prezentacích v jednotlivých výborech. Mým cílem není jen sjednotit pár politických frakcí, abychom měli většinu pro schválení parlamentu, ale chci získat také co nejvíce výborů, co nejvíce jednotlivých poslanců. Teď nechci tedy zacházet do detailu, protože zatím diskutujeme pouze na úrovni tedy stínových zpravodajů o těchto věcech, ale například u Erasmu tam byl velký tlak, velmi silné požadavky od kolegů z ALDE, ale také z kulturního výboru a nám se podařilo do toho rozpočtu zanést zvýšení o 15 té položky Erasmus. Takže to si myslím, že je velmi adekvátní reakce. Stejně tak se nám podařilo obnovit všechny ty linky, které byly seškrtány u EFSI a tam jsme se snažili opravdu dosáhnout navýšení všude možně. Další prioritou parlamentu, a tady se držíme tedy té práce, kterou parlament vynakládá v oblasti mladých, takže ta Iniciativa pro mladé zaznamenala také velký nárůst. My jsme pracovali na celé řadě návrhů, které zde zazněly. U linky 2 jsme se snažili reagovat na požadavky politických frakcí které upozorňovaly na určité problematiky, které asi nebyly náležitě vzaty v úvahu, když se připravoval návrh rozpočtu. Ponecháváme ovšem ještě velký prostor komisi, protože komise potom s tím opravným dopisem bude muset předložit další výpočty a dát nám odpovědi. Reagovali jsme také na požadavky kolegů z ALDE, pokud jde o ESF. Já se nebudu vyjadřovat k agenturám, protože to udělá kolega Gajer, takže k tomu se nebudu teď eh, vyjadřovat. I tady jsme reagovali na požadavky, především tedy kulturního výboru. A teď bych ještě řekl pár slov o lince 4 a už se opravdu blížím k závěru, nechci zabírat mnoho prostoru. Myslím ale, že pokud jde o linii 4, tak eh, s rakouským předsednictvím jsme o tom diskutovali a se s vámi chci podělit o to, že ministr je vždy přítomen na diskuzích a to si myslím, že je velmi pozitivní. Je to poprvé za dobu, co jsem v tomto výboru, co se zabývám návrhem ročního rozpočtu, co vidím, že ministr chodí opravdu na všechny schůzky. A to je skvělé, protože tím máme vlastně i na technické úrovni vždy politické zastoupení a tím pádem můžeme konkretizovat i tu politickou oblast. A to si myslím, že je velmi užitečné. Myslím si, že je to vhodné pro všechny. Včera jsem ministrovi řekl, že pokud opravdu máme společnou vizi mezi tedy parlamentem a členskými státy, někteří šéfové států a vlád říkají, že je jim třeba pomoci u nich doma těm e, uprchlíkům. To je takové trošku taková trošku vulgární formulace. Já zase říkám, že je potřeba řešit e, ty příčiny, třeba klimatické změny a tak dále. Je to priorita nejen rakouské vlády, je to priorita i dalších vlád a pokud to tak je, no tak prostě musíme investovat. Nemůžeme si představovat, že budeme dělat zásahy a budeme dělat eh, humanitární pomoc, pokud na to nebudeme mít peníze. To musí být radě velmi jasné. Na tomto jsme pracovali, snažili jsme se navýšit tuto linku co nejvíce. pokud jde o rozvoj a jižní partnerství a východní partnerství a Blízký východ a Balkán. To znamená, je třeba investovat. A já jsem se to snažil vysvětlit opravdu co nejlépe. To, co je považováno za příliš masivní nával lidí, tak tomu se dá předcházet, když se budou řešit ty příčiny u kořene. Ovšem samozřejmě to je třeba řešit i jinými prostředky, ale zároveň je třeba hodně investovat do této linky. To je tedy k té obecné prezentaci naší práce a k návrhu rozpočtu, o kterém se už diskutuje, o kterém už diskutujeme s kolegy stínovými zpravodaji a za dva týdny o tom budeme diskutovat na našem výboru. Samozřejmě netrpělivě a s velkým zájmem očekávám všechno na vaše vystoupení a návrhy, jak zlepšit tuto práci, která zatím ještě není úplná. Děkuji. Děkuji. Um, next is uh, the shadow for... Následuje stínový zpravodaj za EPP, což je paní Holmajer, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Nejprve bych chtěla kolegovi Danieli Viotimu velice poděkovat za dobrou spolupráci i za spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji, protože se snažíme té snadné situaci, kdy začínáme, kdy se rada eh, snaží si zachovat manévrovací prostor, eh, který představuje téměř nulový manevrovací prostor. Jsou to zejména oblasti humanitární a rozvojové pomoci tady je právě obrovská potřeba a to jsou ty oblasti, které musíme budovat, zejména v oblasti bezpečnosti. Zdá se mi, že je třeba diskutovat, zejména po těch našich včerejších jednání, o oblasti vyrovnávání DCI eh, a e, Evropské evropskou eh, sousedskou iniciativou. Tady musíme nalézt trochu lepší vyrovnání, vyváženost. Měli bychom se zase obrátit na komisi, abychom se dozvěděli, do jaké míry u Frontexu eh, do října. Včera jsem sledovala pozorně zprávu o stavu Unie a Frontex eh, by se měl do roku 2020 rozvíjet a to je třeba začít velice brzo, protože v říjnu musí přijít eh, opravený rozpočet, abychom eh, potom najednou eh, vydupali 10 tisíc pracovníků, zaměstnanců z ničeho. To není možné. Musíme se tedy obrátit na komisi, protože začneme diskutovat o tom, co z toho bude, kdy předseda komise oznámí 10 tisíc nových zaměstnanců. To se musíme od komise tedy dozvědět, jak si to přesně konkrétně představuje. Ráda bych upozornila na to, že již existují jednotlivé agentury, které bohužel i když eh, je tam eh, různé zastoupení, eh, patřují naléhavou potřebu, která není ještě uznávána a měli bychom hovořit o tom, zda to má smysl nebo jaké prostředky eh, se mohou vzít eh, s, pro, s pomoci pro Jemen, eh, Sýrie, Irák a podobně, protože tady jsou určité potřeby a potom zejména na severu Afriky musíme usilovat o vyrovnání. V jiných oblastech jsme toto vyrovnání již zajistili. E, jsou tu některé kroky, které pokládám za pozitivní. E, budeme muset ještě o tom hovořit, ale věřím, že dospějeme k pozitivní cestě. Děkuji. Za EKR pan Kerner. Děkuji. Já bych se chtěl připojit a poděkovat panu zpravodaji. Byla to velice rozsáhlá práce a rád bych zdůraznil jednu oblast, kdy sdílíme stejný názor, což může být překvapující. I já zastávám ten názor, že musíme vynaložit mnohem více prostředků, tedy je celá EU i jednotlivé členské státy a to eh, proto, abychom zabránili migraci. To je taková královská cesta, abych se nám podařilo zabránit tomu, aby se lidé vydávali na cestu ze svých domovů. Jsem ochoten vynaložit více prostředků, když současně jako EU vytvoříme i legální předpoklady, abychom e, měli dobře fungující legislativu v oblasti azylu a migrace. Teď to moc nefunguje, všichni to víme. A e, ne, máme odvahu přijmout ta opatření, která by byla opravdu zapotřebí, abychom trvale těmto lidem e, pomohli. Jsem proto, abychom vynaložili mnohem více prostředků než nyní, ale e, potřebuje to být na e, dobře fungujícím základě protože jinak se snažíme léčit symptomy a neřešíme příčiny a k tomu tedy ochoten nejsem. Thank you. Um, Děkuji. Pan Depre je eh, na jiném eh, zasedání, ale možná pan Porvalc eh, bude hovořit za něj. Děkuji. Děkuji, jsme vděční za veškerou práci odvedenou panem Viotem. V tom není ten problém. Myslím, že pan Depre má věci pod kontrolou, jako obvykle, ale Chci jen zdůraznit, že si stojíme za našimi pozměňovacími návrhy, zejména okruh 1a. Samozřejmě, že nás zajímá horizont, digitalizace a malé a střední podniky a um, klimatický mainstreaming. K těmto věcem se vrátíme a pak podporujeme zpravodaje, pokud jde o ten boj eh, s radou ohledně okruhu 1a, čili cokoliv, co udělá on, v tom ho podpoříme i my. Děkuji. I will not thank you in Swedish. Nebudu děkovat švédsky, protože jste hovořil anglicky, tak možná příště. Větný liáda. Takže zelení. Antarant odešel. Aha, pardon. Děkuji, pane předsedo. Jen velmi stručně takže na jednu stranu stále jsme znepokojeni těmi příkrými škrty, pokud jde o e, prostředky na závazky ze strany rady. Ty nejsou absolutně zdůvodněné stávající absorpční kapacitou, čímž se míra závazku v podstatě stanovuje na méně než 1% hrubého národního příjmu členských států a já nemohu než vyjádřit naději, že rada vyšle určitý signál parlamentu ohledně příštího víceletého rámce. Na druhou stranu eh, rádi vidíme návrh pana zpravodaje těch kompromisních návrhů. Jsme vděční za jeho snahu ty předložené návrhy ke klimatickým výdajům, Life Plus, zaměstnání mladých, Erasmus Plus, spolupráce v oblasti humanitární pomoci a další eh, pomoc UNRWA. To jsou všechno, to všechno patří i mezi naše priority. V podstatě ve všechny byly zohledněny v prvním kompromisním návrhu a obzvlášť nás těší posílení klimatických opatření, kulturních opatření a také vše, co se děje v humanitární a rozvojové oblasti. Takže již e, nedočkavě vyhlížíme zasedání stínových zpravodajů před jednáním s radou. Děkuji za EFDD. Děkuji. Já jsem si s velkým zájmem vyslechl zpravodaje. Musím říci, že s celou řadou věcí souhlasíme, protože ty ohlášené priority jsou v každém případě priority celé řady vlád v Evropské unii. Jedná se o problém spojený s migračními toky, které je třeba opravdu vyřešit tím, že se budou řešit ty příčiny krizí, takže je třeba ty peníze co nejefektivněji a co nejtransparentněji směřovat eh, tímto směrem. Zde tedy určitě můžeme podpořit stanovisko, které se bude snažit řešit sociální problémy středomořských zemí, které v této chvíli potřebují podporu kvůli také vysoké nezaměstnanosti, kvůli tomu, že je třeba stimulovat poptávku tam, kde politiky v jejich oblasti nepřinášejí výsledky v porovnání s jinými zeměmi, s jinými kontinenty, které mají vyšší růst než Evropská unie. My jsme předložili pozměňovací návrhy, jak už jsem říkal, když jsme hovořili o jiných institucích, eh, abychom tedy vyslali signál, protože chceme, aby všechny instituce provedly vnitřní revizi nákladů, včetně tohoto parlamentu, který tedy vnímá Brexit jako velkou výzvu Evropský parlament přijde asi o 50 poslanců v souvislosti s, s Brexitem, takže vůbec nechápeme, jak je možno za takovéto situace navyšovat administrativní náklady. Pokud chceme být věrohodní, tak eh, musíme být věrohodní vůči občanům a musíme ukázat, že ty peníze, které vyžadujeme navíc pro různé položky, budou potom eh, dobře spravovány interními administrativami jednotlivých institucí. Takže kromě toho obecného postoje zpravodaje souhlasíme s celou řadou věcí, ovšem musíme být pragmatičtí při řešení rozpočtu. Děkuji a za NF, ENF tady pana Žoutka nevidím, takže tím jsme ukončili stínové zpravodaje. Nikdo jiný nehládal o slovo, nežádal o slovo? Pan Gajer? Pane předsedo, chtěl jsem hovořit o agentuře. Milé kolegyně, milí kolegové, chtěl bych se krátce zmínit o situaci rozpočtu pro evropské agentury. Já jsem se zabýval těmito institucemi a vytvořil jsem si takovou komunikaci, že přímo od nich se dozvídám jejich hodnocení, to, co pokládají agentury za nutné v příštím rozpočtovém období. Bylo to nutné, protože komise se v každém eh, případě nedržela toho přístupu, eh, který eh, ty agentury pokládaly za nutné. Řeknu to takto. A Nastalo to v šesti případech, tedy šest evropských agentur na rozpočtové období roku 2019 si zažádali o více prostředků, o navýšený personál, než kolik jim komise umožňuje. A, a tato čísla nalézáme v návrhu rozpočtu komise. Kromě těchto šest agentur jsem eh, se zabýval eh, těchto čísly a snažil jsem se dívat na situaci z pohledu těchto agentur. A je tu ještě jeden nebo dva specifické případy, kdy v okamžiku zveřejnění rozpočtu nebylo ještě ukončené trojstrané jednání. Ukončení trojstranného jednání vedlo k tomu, že určité agentury, já vám později sdělím, které ale teď je tady nemám, eh, získali na základě trojstranného jednání ještě další úkoly navíc, které se eh, v tom návrhu rozpočtu neodráží. A tak prosím, abyste se podívali, jak by bylo možné posílit prostředky pro tyto agentury. To bych chtěl říct si k postoji eh, parlamentu a teď ještě k agentuře Frontex. Přednedávnem jsem znovu navštívil eh, Varšavu a setkal jsem se se zástupci Frontexu a zkoumal jsem přímo v místě potřebu eh, na nejbližší období a ty základní podmínky jsou jasné. S každou dohodou rady o zprávě hranic rostou eh, požadavky kladené na Frontex, eh, na věcné, na materiální i finanční prostředky. Když se hovoří o deseti tisících, tak to neznamená deset tisíc zaměstnanců, kteří budou sídlit někde ve Varšavě a budou vysláni někam na základě požadavku členského státu. Já jsem to pochopil tak, Prosím? Ale ano, pochopil jsem to. Tedy situace je taková. Frontex má právo si vyžádat zaměstnance vnitrostátních orgánů členských států, například pohraničních složek a eh, povolat je na místo, kde vypukla krize a pro takovéto situace potřebuje Frontex eh, finanční prostředky, ale není třeba najednou zaměstnat 10 tisíc pracovníků. Eh, jistě eh, administrativa naroste, to je jasné, ale nemusíme operovat tím číslem 10 tisíc. A co Frontex také potřebuje, a to za prvé, potřebuje vlastní věcné prostředky. Do, si pronajímalé místnosti, ale budou potřebovat neustále eh, vybavení. Začíná to eh, motorovými vozidly, eh, zařízením pro noční vidění, nejrůznější materiál, který musí dát k dispozici členské státy a to je třeba si vždy vyžádat a někdy je to neefektivní mohlo by být podstatně jednodušší a levnější si pronajmout v místě vrtulník, než například požadovat od eh, švédské pohraniční stráže, aby eh, tu helikoptéru přesunula do eh, Středomoří a to si vyžádá finanční základ. Proto tady bude tedy dodatečná potřeba prostředku, ale já se nedomnívám, že bychom měli e, sahat do té kategorie, e, která tu zazněla. A potom ještě jedno věc. E, mám pochopení, že výbory velice těsně spolupracují s agenturami. To je dáno povahou politických úkolů, ale co nemá vůbec žádný smysl, když výbor eh, ve stanovisku z rozpočtu požaduje více prostředků eh, nebo personálu pro agentury, než eh, to pokládá za nutné daná agentura. To nám stěžuje pozici při dohodovacím řízení, když řekneme navýšení pro EASO a partner při trojstraném jednání se na nás mile podívá, a řekne, ale to je dvojnásobek, než kolik ta agentura požaduje. Takže to oslabuje naši pozici. Jistě chápu, e, že e, se tady šíří e, přání, abychom vysílali signály. Pokládáme činnost té agentury za velice důležitou a proto ji musíme nesmírně posílit. Já mám politické pochopení pro takovéto signály, ale nemá to žádný smysl, když se tu objevují čí čísla, požadavky, která nejsou v souladu s tou agenturou. Ty samozřejmě neprosadíme, proto jsem ustoupil od toho, abych vůbec ty požadavky některých výborů eh, eh, podpořil. Eh, já jsem to porovnával s požadavky daných agentur a když byly požadavky výboru vyšší, tak jsem řekl, že to nemůžeme podložit argumenty. Děkuji. Paní Holmajer. Promiňte, kolego Gajere, ale tady jsou kolegové, kteří nehovořili s agenturami. Gerald Depre a já, my jsme jednali, máme přímé kontakty s agenturami, co se týče Frontexu a EASA, tak eh, to bych eh, si ráda nejprve vyslechla odpověď komise, co tedy přijde v říjnu. Nemělo by žádný smysl, kdybychom se snažili si to vymýšlet je třeba, aby komise předložila kompletní návrh, který bude zahrnovat i EASO, jejich úkoly, potřebu personálu i Frontex. To neznamená, že 10 tisíc bude sedět ve Varšavě, ale část ano a už mají velký problém se zvládáním administrativy. Tomas Zikorský to ví velice dobře, nemají žádný eh, eh, možnost získat personál členských států, eh, nemohou řešit administrativní administrativní úkoly a roztrpčeně potom volají, protože eh, musí tvrdě bojovat, protože se s tím vůbec eh, nepočítalo. A když eh, by měli převzít management deseti tisíc zaměstnanců, kteří budou pocházet z části členských států, druhá část přijde do Frontexu, tak to bude znamenat extrémně více náklady. Komise nám konec konců k tomu bude muset eh, sdělit a také k EASO, co tedy eh, bude následovat v říjnu, alespoň tak jsem to vnímala EU Líza, tak eh, se domnívám, že to vyjádření není tak dobré, kolego Kajere. EU Líza, s nimi jsme vedli intenzivní jednání a jejich velký, největší problém je ten, že veškeré přípravy Eh, musí dělat na SVČ, to znamená, že už eh, jsou u konce sil a my jsme se ho, my jsme hovořili s kolegy a to jde eh, přes hranice jednotlivých politických frakcí. Co se týče Frontexu a EASO, tak eh, to souhlasím, to se musíme zaměřit na říjen, ale eh, EULISA, tady mám pochybnosti, tady prostě už melou z posledního, o tom bychom měli v klidu hovořit. Děkuji. Thank you. Any other request? Děkuji, jsou tu další žádosti o slovo? Nezdá se ale rovněž bych si chtěl zařadit na řečnický seznam. Mám několik otázek na pana Vyhotyho. Za prvé, ohledně krizové rezervy pro zemědělství, ve vašem kompromisním návrhu k tomu nic nevidím. A zajímalo by mě také nějaké odůvodnění zpravodaje této absence. A za další, těch 25 milionů škrt rady pro spolupráci se Středním východem. Tak tam se zdá, že to prostě necháváme být. Takže k těmto dvěma bodům bych od vás ještě rád slyšel nějaké dovysvětlení. Děkuji. Ehm, Děkuji. Pokud jsem dobře porozuměl vaší otázce, pane předsedo, tak se mě ptáte na tu rezervu nebo na tu rezervu více než 200 milionů u zemědělství, u headingu 2? Více než 200 milionů u headingu 2. To je vaše otázka? Otázka je o tom, aby se to navýšilo, aby se to číslo zvýšilo, protože můžeme očekávat, že ta krize v zemědělství bude pokračovat. Tak bych rád slyšel ten důvod. Ano, my jsme ponechali to číslo. Můžeme ho i navýšit pokud s tím komise bude souhlasit, tím, že získáme peníze z jiných linek, můžeme trochu navýšit tuto linku, tuto položku, tuto rezervu, ale musíme potom získat eh, peníze z jiných položek. Pokud je o ten škrt eh, u Blízkého východu, na který jste se ptal, to je škrt, eh, který požadovala také komise a také náš výbor DEVE. A proto jsme se rozhodli, že půjdeme cestou kompetentního výboru, který požadoval tento škrt. Okay. Thank you for those clarifications. Děkuji za vyjasnění. Ještě někdo další? Nikoli v tom případě dám, vrátím slovo panu Viotimu. Pane zpravodaji, pokud si přejete to nějakým způsobem schrnout. Pane Vioty, chcete, chcete schrnout tuto rozpravu? Říct něco na závěr? Já se omlouvám, pane Vioty. Ještě komise žádá o slovo, aby mohla zareagovat na pár otázek. Ještě takže dejme slovo komisi. Ano, děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, pane Vioty, ale paní Holmajer měla několik otázek na komisi. Abych to řekl co nejstručněji. Legislativní návrhy přijaté včera komisí a oznamené eh, již v projevu o stavu Unie pana Junkra budou mít rozpočtové dopady na 2019, zejména v oblasti Frontexu a EASO, s tím, že samozřejmě přeskoumáme, jakým způsobem to zapracovat do opravného rozpočtu, který eh, bude předložen příští měsíc, ale musíme přihlížet k těm prostředkům, které již jsou eh, k dispozici pro tyto agentury. Pokud jde o Frontex a těch 10 tisíc pohraničníků, tak se domníváme, že postup spolurozhodování při přijímání tohoto nového návrhu si vyžádá svůj čas. To se rozumí samo sebou. Takže finanční dopad v roce 2019 bude relativně omezený, protože to se to začne, začne to nabírat na intenzitě teprve v druhé polovině příštího roku. Pan Gajer má pravdu. Máme tu několik kategorií mezi těmito deseti eh, tisíce členy, mezi těmito členy pohraniční eh, stráže ale bude tu kategorie zaměstnanců, která bude postupně doplňována v průběhu let, protože ono to chvíli trvá, než takové lidi seženete. A pak budou také, eh, bude další kategorie vyčleněných eh, členů pohraniční stráže, kteří jsou posíláni členskými státy, ti by obdrželi nějaké finanční, eh, finanční kompenzaci, takže a pak třetí kategorie krátkodobých vysílaných pracovníků národních, kteří by byli ovšem povoláni pouze eh, za skutečně krizové situace. Takže zásadní finanční dopad se očekává v roce 2020 a bude v tom návrhu rozpočtu, který bude předložen na jaře příštího roku. Pokud se máme dostat na těch 10 tisíc, tak to bude muset probíhat rychle, že to bude mít velký finanční dopad v roce 2020. Děkuji. A nyní má slovo pan Vioty. Sí, tanto. Děkuji. Sekretariátu, který mě vysvětlil, že jsem špatně interpretoval vaši otázku, pane předsedo. Pokud jde o krizovou rezervu, tak to dnes nemůžeme navýšit. protože už je to naplánováno v rámci SZP, takže dnes nemůžeme podat pozměňovací návrh k rozpočtu, aby se navýšila krizová rezerva. Museli bychom změnit nařízení, takže omlouvám se, že jsme špatně interpretoval vaši otázku. Pokud jde obecně o takovýto závěr, tak já děkuji všem kolegům stínovým zpravodajům kteří tedy obecně kladně hodnotili naši práci. Návrhu jsme dostali celou řadu, vzali jsme je v úvahu. Různé politické frakce a kolegové zdůraznili své priority. Myslím si, že jsme na dobré cestě k tomu, abychom dostáhli dohody, která bude co nejlépe reprezentovat nás všechny. V příštích dnech, na příštích schůzích, si myslím, že budeme moci setřít ty drobné rozdíly, které jsou v interpretaci některých priorit, některých čísel. Ještě jednou děkuji. Thank you, Mr. Viotti. Děkuji, pane Viotti. Hlasování se očekává 25. a 26. září v Bruselu a pak zde ve Štrasburku na plenárce 24. října. Následovat bude dohodovací řízení 7. listopadu. To byl bod 3. Posouváme se k bodu číslo 4, což je vytvoření mechanismu pro propojení Evropy, neboli CEFu. A dávám slovo paní zpravodajce paní Vajdere. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, kolegové. Chtěl bych uvést svůj návrh k rozpočtovým aspektům návrhu pro nařízení, jimž se zakládá eh, eh, CEF. A jak víte, komise předložila ten návrh víceletého rámce a komise doporučuje finanční Eh, částku 42,3 miliard v stávajících cenách, což odpovídá 37,5 miliardám v, eh, v letošních eh, cenách na období 2021 až 2027. Je to podstatný závazek a, a všem v rámci těchto ambicí nemůžeme zajistit veškerou podporu velkých infrastrukturních eh, projektů, které už eh, buď začaly nebo jsou v pouze ve fázi plánování. CEF se zaměřuje na projekty s vysokou eh, přidanou hodnotou a na celoevropské systémy a služby. U takových služeb je zajištění financování po roce 2020 zcela zásadní. Za účelem času, a ušetření času a jasnosti, se zaměřím zejména na dopravní část CEFu. Rail Baltic je jedne, jeden z těch velkých projektů. A samozřejmě Lotyšsko se nachází vedle ruské hranice, takže si myslím, že je relevantní z, z mého hlediska zdůraznit nutnost evropské integrace, abychom překonali sovětské dědictví pomalých a nepohodlných eh, vlakových souprav a neodpovídajících železničních sítí. Rail Baltica je eh, vysokorychlostní projekt, který propojuje Finsko, všechny tři balské státy s Polskem a možná až do Německa. A je to také největší společný projekt v historii baltických států. Eh, samostatně by se nám nic takového nemohlo nikdy podařit. Je eh, mi skutečně stí říci, že Rail Baltica je jedna z evropských priorit. Je to poslední článek eh, řetězce v evropském dopravním systému. A když se podíváme na ten rozpočet pro příští rok, tak komisař Ettinger zmínil dva projekty, které, které mají kritický význam, ten Brennerský tunel a právě Rail Baltica. Pan komisař potrhl, že jakékoliv prodlení v pladeb jen zvýší budoucí náklady. Oba projekty spadají do eh, transevropské eh, dopravní sítě TEN a dokončení eh, klíč jádrové sítě TEN vytvoří 7,5 milionů pracovních míst mezi lety 2017 a 2030. A dodatečné navýšení HDP o 1,6 v Evropské unii. To je nezanedbatelná částka. A nikdy to není jenom v zájmu jednoho státu, je to společný projekt a je to velice důležité. Část eh, té trati v balckých státech má být dokončena do roku 2024 mezi Talinem, Rigou Kaunasem tato, eh, tato uh, linie uh, trasa bude dokončena do 25 a do Varšavy do, do 2030. Takže železniční sektor by měl být prioritou a měly by existovat del, speciálně vyčleněné prostředky finanční právě na to. Musíme zapojit úspory z, rozpo, z rozsahu, a vůbec prospěch toho pro, propojování. Moderní železniční eh, doprava je environmentálně velice šetrná, je to jeden z nejstabilnějších eh, způsobů dopravy. Takže to přispívá k udržitelné dopravě a k mnoha příležitostem pro rozvoj cestování. Děkuji vám a těším se na plodnou diskuzi. Thank you, Ines. Děkuji, Ines. A vidím pouze jedno stínového zpravodaje k tomuto tématu, což je pan Torvalds. Prosím. Ano, máte pravdu. Pan Sarvama je skutečně dokonalý. Já vám toho ale moc neřeknu. I pochopitelně, že jsme vděční zpravodajce za její přístup k, tom, k těmto problémům pobaltských států, což je částečně také finský problém. A máme velký zájem o CEF, tak, zejména z environmentálního důvodu, protože ten cíl mainstreamingu máme v podstatě všude. Předložíme k tomu nějaké další pozměňovací návrhy pořád nežádná švédština. A eh, SAD má ještě, stěnové stínové zpravodaje pan Popa. Děkuji vám, žádný problém. Takže skutečně se jedná o významnou zprávu. Ale je tu několik otázek, které si zaslouží být eh, dopodrobna probrány. Paní zpravodajka tady předložila také různé pozměňovací návrhy, ale musíme to vnímat eh, globálně, abychom viděli, jak to do sebe zapadá. A já doufám, že na to budeme mít čas a že se nad tím, těmi aspekty budeme moci opravdu zamyslet tak, jak si to zaslouží. No a až se na ty jednotlivé věci podíváme, tak uvidíme, jakým směrem eh, se máme vydat. A každopádně eh, skvělá práce jak paní zpravodajky, tak celého jejího týmu a sekretariátu. Děkuji, pane Popa. A nyní Zagu, a nevím, jestli jste stínový zpravodaj nebo ne, ale každopádně máte slovo. Hola, buenos días. como ponente en la... Dobrý den, jako stínový zpravodaj za GUE bych chtěl říci, že cíl propojení Evropy, tedy poevropštění dopravních sítí a energetického propojení, je podle mě vysoká přidaná hodnota, kterou musíme dále rozvíjet. Ale vždy tam musí být udržitelné cíle obecného zájmu. A to je věc, kterou musíme zaručit. Mám zde ještě otázku. My jako rozpočtový výbor předložíme pouze technické pozměňovací návrhy, aby se třeba současné ceny nesměšovaly, nezaměnily za ceny z roku 2018, anebo budeme předkládat i další pozměňovací návrhy, například eh, kontrola uvolňování nákladů na vojenské účely Zůstane to v těch položkách na soudržnost eh, pro tyto účely, anebo když se zaměříme na energetické otázky, tak eh, zda se budeme zabývat eh, také rozvojem infrastruktur, které nejsou ekologicky udržitelné. V minulé období to byly také plynové struktury. Takže to jsou věci, které musíme vzít v úvahu. Musíme mít na paměti také tyto rozpočtové změny. Děkuji. Děkuji. A pan Tarant zelené. Uh, thank you. Děkuji. Souhlasíme eh, s přístupem naší zpravodajky. Nás nástroj pro propojení Evropy je velice důležitým politickým nástrojem. V podstatě podporujeme její přístup. Měl bych však dvě připomínky, eh, které se týkají eh, spíš eh, pochybnosti výboru pro dopravu než našich, ale v mé zemi 25 obyvatelstva v veřejném mínění jsou proti netransparentnosti toho projektu Rail Baltica a to je velký problém pro Evropu, protože když je nějaké rozhodnutí netransparentní, eh, tak eh, O tom hovoří dvě osoby z Estonska. A to je vlastně ostuda pro Estonsko. A jistě si dovedete představit, že se tak vytvoří 7,5 milionu pracovních příležitostí, pokud jsem to správně vnímal. Tak 3 miliony eh, v Lotyšsku, v Litvě 2 miliony, v Estonsku všichni budou pracovat na železnici, tak už tedy nebude nikdo z těchto zemí v Evropském parlamentu. Děkuji, pane Tarante. Žádá si, prosím, ještě někdo slovo? Ne, nevidím, takže pozměňovací návrhy k tomuto dokumentu můžete předkládat do 18. září do poledne, tedy příští úterý. Bude se o tom hlasovat 8. nebo 9. říjnu ve výrobu budget a potom v ITRE TRAN se o to bude hlasovat 25. října. Můžeme ukončit bod číslo 4 čtyři, ne, samozřejmě, omlouvám se, komise chce také něco doplnit. Ano, jenom několik málo slov. V prvé řadě děkuji ji eh, eh, eh, já jsem myslela tedy, že to jsou job years, to je tedy pochybení z mé strany. Děkuji velice za toto stanovisko a budu se těšit na předložení pozměňovacích návrhů, abych zareagovala na kolegu z QE. Můžete předkládat pozměňovací návrhy, jak chcete. Důležité je dosáhnout konsensu s naší zprávou nebo s naším dokumentem, takže předkládejte své pozměňovací návrhy a my se těšíme na plodnou diskuzi. Děkuji. Děkuji, paní Vajdere. Dobře. Přejdeme k bodu 5 a to je zavedení kosmického programu Unie a zřízení agentury pro kosmický program. Pan zpravodaj má slovo. Děkuji. Kosmický eh, průmysl je velice důležitým průmyslovým odvětví v EU. 53 eh, miliard eh, eur ročně vytváří a milion 300 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků zde pracuje a ještě v tom výrobním sektoru celá řada dalších lidí. Hlavní cíle Evropského vesmírného programu jsou technická nezávislost EU, bezpečnost, možnost pro EU, abychom mohli efektivně reagovat na globální výzvy, na klimatické změny a abychom získali eh, ekonomický přínos pro evropské občany eh, i pro průmyslová odvětví v EU. A kosmický program Eh, má partnerství mezi soukromým a veřejným eh, sektorem a eh, je zpět také s značnými náklady. A ekonomika velkého rozsahu tady může prezentovat přidanou hodnotu, která vyplývá ze součinnosti členských států je to korunováno úspěchem. Programy Galileo, EGNOS a další se zabývají satelitní navigací a přináší značný přínos pro průmyslová odvětví, poskytují informace z eh, programu Copernicus a tak je možné lépe sledovat eh, klimatické změny, zemědělské e, programy a sledovat udržitelné cíle. E, to si vyžaduje e, řešení technických a rozpočtových otázek. A je třeba se zaměřit na aspekty tohoto programu. Já jsem se na to podíval z širšího úhle a hned vysvětlím, proč v prvé řadě jsme se snažili eh, eh, řešit konsistentní základ pro čísla do vyplývá z té zprávy. Eh, je to vyjádřeno v současných cenách roku 2018 jedna oblast, která přece určité riziko pro rozpočet, je vytvoření nové úlohy pro agenturu která se původně měla eh, zabývat jenom eh, aspekty geopozice a družit. Byla to Evropská agentura pro kosmický program. Ty aspekty výsledků tohoto programu eh, překračuje oblast působnosti Evropské unie a Tady je určité e, e, riziko překrývání e, práv, ale ty je to naprosto dobrý návrh komise, abychom se zaměřili na výsledky pro kosmického programu agentury. Snažili jsme se to sformulovat tak, abychom se vyvarovali zbytečnému zdojování a omezili nutné podávání nutných zpráv. Za druhé, druhý podstatný bod je ta formulace, ten legislativní návrh je eh, velice kompaktní a zaměřuje se na technologie. A já se domnívám, že to vzniklo tím, že to bylo eh, převzato z jiných oblastí, které jsou méně specifické. Kosmické technologie představují jediný zdroj na celé planetě pro takovéto technologie a my to vyjadřujeme je tu možná program ve Švýcarsku, v USA, jsou tu některé satelitní části, ale neměli bychom striktně vymezovat ty varianty eh, zadávání zakázek v rámci programu, protože by to byla cesta zpátky. A to by tedy eh, nebylo transparentní. Chtěl bych to vyjádřit v pozměňovacích návrzích. Co se týče které finanční eh, obálce, tak eh, není třeba ji rozšiřovat nad rámec návrhů, které jsou uvedeny v dokumentu o víceletém finančním rámci. Tady je jeden drobný bod, který se zabývá GovSat, iniciativou GovSat.com, ale to eh, bychom neměli minimalizovat, když se podíváme na detaily, tak je to velice závažná iniciativa. A, obálka by se měla rozšířit asi o 500 tisíc eur v rámci období víceletého finančního rámce. A to bychom měli svažovat vážně v určité fázi. A nakonec to bude na veřejné doméně Evropské eh, kosmické agentury, jejíž program je nedostatečně financován. Mohli bychom se tím zabývat. Není tak drasticky podfinancována. Myslím, že by se to mohlo řešit v rámci víceletého finančního rámce. Děkuji, děkuji. Jediný stínový zpravodaj je pan Torvalds. Určitě nechcete hovořit švédsky? Děkuji, pane předsedo, tedy poté, což jste mě několikrát vyzval, budu hovořit švédsky. Chtěl bych říci, že jsme spokojeni se zprávou, kterou předložil Howard Obvykle se e, vede diskuze o kosmických e, programech a jsou tu populistické názory, že z toho nevzejde nic e, rozumného, ale a to, že lze dosáhnout úspor, když budeme kontrolovat například, co se odehrává v zemědělství, eh, u CO2 v lesních oblastech. Tady je celá řada důvodů, proč bychom měli pokračovat v tomto programu a budeme ho podporovat kdekoliv to bude možné. Máme dva dotazy na pana Howarda, respektive dotazy k této zprávě. První se týká pozměňovacího návrhu číslo 12. Týká se to třetích zemí. Tady je určité nebezpečí, že ze Spojeného království se stane třetí zemí. Takže otázka kosmického eh, výzkumu eh, tady hraje důležitou roli. K tomu se musíme vrátit. A potom pozměňovací návrh 14. Spravodaj zde navrhuje, abychom tu měli člena s hlasovacím právem. Ve správní radě doposud platil jiný model, ale budeme v ALDE eh, diskutovat o tom, zda můžeme tento bod podpořit. Doufám, pane předsedo, že jste spokojen. Děkuji. Děkuji. A chtěl bych vám říci, že je tady stálý zmatek, kdo je stínovým zpravodajem za kterou politickou frakci. A já jsem posledně velice eh, narazil. A eh, je tu tedy komunikace mezi politickými frakcemi a sekretariátem, která trochu zamrzla. EPP e, e má přece novou zpravodajku a to je paní Holmajer a vy máte slovo bez problému. My zlepšíme tedy tu komunikaci mezi EPP a sekretariátem e, výboru pro rozpočet John Joví a Johne, já děkuji, že jste tedy prezentoval to stanovisko. Naprosto souhlasím eh, se všemi oblastmi, o kterých jste hovořil. A teď budu pokračovat v Němčině. Máte naprosto, máš naprostou pravdu, když říkáš, že Kopernikus je poněkud podfinancován. Měli bychom se na to ještě trochu více podívat začínat eh, s eh, konstatováním podfinancování. To sice není dramatické, ale když to víme už teď, eh, tak je těžké říci, že teď to budeme akceptovat a někdy to napravíme. Měli bychom hovořit o tom, co a jak uděláme v této oblasti. Také bych se chtěla ještě podívat na financování Galilea, protože je tady nutné nahradit satelity v určitě určitých termínech a také si hovořil na tématu ESA v kombinaci s těmi programy a eh, agenturami, které jsou v kompetenci Evropské komise. Konkurenci, soutěž tady nepokládám za eh, vhodnou, tak je tedy třeba, aby tady bylo jedno koordinační místo a toto pověření už tady dávno mělo být. Eh, měli bychom tady mít strukturu pro pevnou spolupráci. Eh, komise se tím začala zabývat a je také, aby, aby se neměla za úkol to eh, duplikovat. Agentura ESA má své vlastní úkoly a měli bychom dbát eh, eh, na dosažení co nejvíce synergických účinků mezi oběma oblastmi. Je to i spolupráce mezi komisí a agenturou ESA, ale vidím, že komunikace a koordinace eh, se tady mohou ještě značně zlepšit a musíme dbát na to, aby tady nevzniklo úsilí ty určité oblasti úkolu agentury ESA nepřevést na jiné agentury. Musíme tady mít jasné oddělení úkolů. ESA je dobrá instituce, která se osvědčila a její činností se účastní i Spojené království. Tady je Mezivládní skupina a e, komise také zadává e, zakázky, úkoly agentuře ESA, ale je třeba se na to ještě trochu podívat, aby nedocházelo ke zdvojování činností, aby to bylo opravdu dobře koordinované a aby agentury nepůsobily proti sobě. To není naším cílem. A jak si o tom hovořil, e, vesmírný nebo kosmický odpad. To je velice závažné a to bychom také v rámci programu měli řešit kosmický odpad, kosmické smetí. Eh, je, to je už obrovský zážitek, když k tomu dostaneš přesné informace a obrázky, tak zjistíš, že vesmír eh, není eh, úplně veliký, že se trošku zužuje, že tam začíná být těsno a že to může znamenat ohrožení. Pokládám, že je za to, že je dobré financovat tento program. Musíme podpořit konkurenceschopnost vlastního evropského průmyslu oproti azijským, americkým programům. A to musíme zajistit v rámci nového víceletého finančního rámce eh, například eh, v Americe masivně podporují takovéto programy eh, ty prostředky jsou mnohem větší, než kolik vynakládá EU. Musíme eh, se postarat o rovnocené podmínky, v níž se bude moci evropský průmysl dobře pohybovat a rozvíjet klíčové technologie. Je tu také velký zájem, aby eh, Velká Británie zůstala naším partnerem. A eh, věřím, že tomu tak bude i v roce 19 i 20, takže budeme společně hledat dobrá řešení. Poslední věc, takzvané downstream services. Tady eh, musíme ještě hodně udělat. A chtěla bych se zeptat, zda eh, ta agentura se sídlem v Praze, kterou pokládám za velice dobrou, k tomu může získat i ty satelity, družice, protože aby se to všechno dělalo jenom z Prahy, to by nebylo snadné. Mělo by to eh, být tak, že v třetích zemích, kde to bude nutné, abychom měli takové satelity, které se budou přímo v místě eh, řešit spolu s Prahou eh, tedy, eh, které by mohly převzít části těch downstream services. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Paní Holmeier, opravdu nechci nikoho vylučovat, připravovat o slovo, takže pokud někdo opravdu chce něco říci, Dejte mi vědět, komise, nechcete něco dodat? Chcete? Prosím, velmi stručně. Děkuji, pane předsedo. Kolega z DigiGrow si přeje učinit velmi krátký příspěvek. Ano, děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Komise by ráda poděkovala zpravodaji za odvedenou práci. Zpráva se ubírá správným směrem s tím potvrzením rozpočtu navrženého komisí. Jsou zde jen dva body, které si zaslouží komentář z naší strany. Otázka související se zprávou a řízením tady zazněla. Především tady jde o možnost rozšířit eh, aktivity této agentury. To je poměrně omezené a navíc je to v návrhu nařízení poměrně dobře eh, vyjmenováno. Komise také nenavrhuje žádnou změnu v této oblasti a stejně jako v minulosti legislativní instituce by neměla nést zodpovědnost za eh, řízení agentury, která je spíše technická a bez hlasovacího práva. Děkuji. A teď na závěr pan Howard. thank you. Uh, Děkuji. Děkuji všem, kdo přispěli. Řekl bych tomu jen to, zástupci z DG Grow, že beru na vědomí to, to, co jste řekl. Domnívám se, že ta specifikace, to stanovení odpovědnosti není úplně nejjasnější, dalo by se to zlepšit. Děkuji, pane Torvalci, za to, že jste zmínil zemědělskou produktivitu. Navštívil jsem několik eh, hospodářství v průběhu léta, kde se používá Galileo ke zlepšení účinnosti sklizně, k ta, ta, ta, takzvaná eh, precizní, precizní forma zemědělství a je skutečně pozoruhodné, jaké výsledky to eh, přináší. Pan Torvalds také ví, že jsem samozřejmě si všiml, že je rizikem, že by se Spojené království mohlo stát třetí e, zemí. Párkrát jsem měl tuto záležitost na stole a já jsem rád, e, těší, těší mě to, co slyším z tohoto výboru, ale na různých úrovních se li, lidé bohužel e, tak trochu uvízli na svých pozicích z kterých pak už nemohou ustoupit, protože by ztratili tvář. Musíme z toho najít nějakou ústupovou cestu. Pane Torvalds, pokud sledujete britský tisk, a pokud ne, tak vás rozhodně neviní, nevi, neviním, ale asi jste si možná všiml, že je, existuje návrh, aby Británie si vytvořila svoje vlastní Galileo. To mě hodně rozesmálo. Jedna z věcí, které se snažíme dělat, pokud jde o agentury, a myslím, že paní Holmeier tohle zmínila, je, abychom neměli, se vyhnuli tomu takzvanému eh, tomu jevu, kterému se říká mission eh, creep, to znamená to neustále nabalování, posilování eh, úkolů a pravomocí. A pak Když se podíváme na vesmírný odpad, tak tam jsou ta čísla opravdu děsivá. Doufám, že s tímto programem začneme něco dělat. Někdo z ITRE jenom musí sepsat zdůvodnění, aby to nebyly jen dvě, dva řádky v pozměňovacím návrhu. Takže děkuji stínovým zpravodajům, těším se na další spolupráci s vámi při přípravě dobrého stanoviska. Děkuji, takže časová lhůta nebo lhůta pro pozměňovací návrhy je příští úterý 18. do oběda, hlasování na výboru v říjen 8. 9. a na, na ITRE eh, v listopadu 23. Další bod, a jsem k tomu, že projevy se nám tu stále prodlužují, čím dál eh, pokračujeme v v našem pořadu jednání. Musím vám nyní požádat o maximální stručnost. Je to návrh na řízení Evropského parlamentu, rady jim se vytváří horizont e, e, Evropy a vytvoření specifického programu, jim se má e, Evropský horizont Horizon Europe implementovat. Pan Torvalds má slovo, jakož se zpravodaj. Já představuji dvě věci, tedy k tomu rozhodnutí i k tomu nařízení, k horizontu. A víme, že výzkum a inovace jsou jedním z, prioritami, z priorit této unie. Někdy říkáme, že bychom eh, chtěli být eh, skutečně na špici, i když to někdy tak na špici úplně není, dokonce i v tomto výboru. Horizont to je jeden z programů, který jasně eh, si zaslouží podporu, a to i finanční. Horizont 2020 již byl jeden z nejúspěšnějších programů, které jsme v Evropské unii měli. Návrh komise je, aby to byla evoluce, ne revoluce. Tedy zatím jsme se ještě nedostali na ten cíl 3% evropského HDP na výzkum a rozvoj, což je cíl, který nastavili hlavy státu a vlád, pak na něj zapomněli. Horizont je nástrojem, který může přispět ke splnění tohoto cíle a to samozřejmě při přispění národního úsilí. Bohužel teď se objevuje taková znepokojivá tendence mezi některými členskými státy omezovat investice na inovaci a výzkum. Takže myslím, že bychom se měli tohoto zvyku vystříhat. Pokud jde o ty dva návrhy, měli bychom zvýšit celkový počet horizontu na 120 milionů eur v cenách 2018. A samozřejmě to je částka, o kterou bychom měli opravdu bojovat. Některé výbory možná půjdou ještě dál. Je to jedna z těch, které jsme specifikovali v našem usnesení. Pokud jde o další čísla a částky, tak to jen převeďte do procent. To by mohlo být jednodušší. Komise navrhuje, aby flexibilita celková byla 15%, ale v horizontu to chtějí omezit, tu flexibilitu na 10%. Mm, a tady nám to trochu uniká. A ještě navrhuji, abychom to přizpůsobili tak, aby se ten program dal zvýšit na 15%, od 15%, omezit to snížení na 5%, abychom nějakým způsobem stanovili jasné priority a abychom to zároveň chránili před incidenty, jako byly ty škrty v EFSI. Jak jsem zmínil již v průběhu té diskuze o EFSI, tak eh, climate mainstreaming chceme eh, upravit na těch 30%, jak žádá parlament. A v rozhodnutí také doporučuji, abychom změnili, jak jsou programy přijímány. Všechno se to děje prostřednictvím eh, prováděcích aktů ale v případě některých záležitostí s většími rozpočtovými dopady, tak tam bychom chtěli, abych se to přijímalo spíš delegovanými akty. Samozřejmě si rád vyslechnu vaše názory na to, jak dosáhnout nejlepšího možného programu po výzkum a rozvoj v Evropě. Tomáš Deutsch za EPP. Děkuji, vážený pane předsedo. Rád bych eh, poděkoval zpravodaj za předložení návrhu stanoviska. Nejdříve bych se rád zamyslel nad rozpočtovým aspektem. Finanční dotaze horizontu je 94,1 miliard eur v příštím návrhu víceletého finančního rámce. Musíme si připomenout, že Evropský parlament chtěl výrazné navýšení. Pokud musíme počítat s Brexitem a britské univerzity a britští vědci jsou největší příjemci Horizontu 2020, tak proto ta částka navrhovaná Evropskou komisí na příštích sedm let pro 27 členských států představuje vlastně 50% nárůst v porovnání s tím předcházejícím obdobím. Na základě rozpočtových aspektů musíme poukázat na to, že zde není žádná finanční dotace pro členské státy v rámci výzkumného programu Horizon 2020. Jako občan kohezní země musím poukázat na to, že výzkumníci z nových členských států pořád ještě pokulhávají za takzvanými úspěšnými projekty z horizontu 2020. Rádi bychom viděli úsilí o posílení účasti výzkumníků z regionu s eh, nižší výkonností v této oblasti. Rádi bychom také dosáhli větší rovnováhy v rozdělování těchto peněz mezi členskými státy a také úspěšností. A rádi bychom také pokračovali v tvorbě nových center excelence. Jeden z největších eh, vítězů toho sedmiletého programu může být inovace. A ta může zajistit trvalost pracovních míst, kvalitních pracovních míst v neustále se měnícím technickém prostředí. Evropa by se měla zaměřovat na inovační a výzkumné kapacity evropských ekonomik, abychom se mohli připravit na výzvy, které máme před sebou. Čím více můžeme využít výsledky výzkumu, tím přínosnější to bude pro všechny členské státy. Děkuji, pane Dojči. Za SD je to pana Howard. Děkuji, pane předsedo. Vítám zprávu pana Torvalce a těším se na spolupráci s ním, abychom tuto zprávu ještě vylepšili, aby toto stanovisko bylo ještě kvalitnější. Ti, kteří mě znají, vědí, že jsem vždycky byl pro rozšíření tohoto programu a já vítám, že toto stanovisko odráží stanovisko parlamentu nebo názor parlamentu, jak by se tento program měl rozšiřovat. Horizont 2020 eh, tedy čelí obrovskému zájmu. A to není úplně tedy odraženo v těch číslech, které byly skutečně prezentovány na konci procesu. Jen pár bodů. Děkuji panu Dojčovi za to, že zde zmínil dopad Brexitu. Samozřejmě jako člen UKIPu o tom nechci neustále mluvit, ale dopad na tento program je nevyhnutelný, protože ten dopad je opravdu obrovský. A já samozřejmě doufám, že když eh, se Velká Británie zapojí nějakým jiným způsobem, tak eh, pořád zde tedy bude ten benefit pro Evropskou unii a pro program. Pokud omezíte kritéria, za kterých tyto instituce a já bych rád zdůraznil, že britské výzkumné instituce jsou mezi nejlepšími na světě a je to opravdu ku prospěchu jakékoliv jiné výzkumné instituce, aby spolupracovala s těmi britskými v rámci tohoto programu nebo jakéhokoliv jiného. Takže pokud příliš omezíte tato kritéria, tak uděláte dvě věci. Omezíte tyto programy obecně, snížíte úroveň excelentnosti v těchto programech, což musí být kritérium pro pokračování v těchto programech a také se sníží celkový ekonomický výnos, pokud budete příliš restriktivní. Mohl by to být tedy špatný přístup a my bychom se tomu měli vyhnout. Měli bychom také zajistit, že ta úroveň příspěvku třetích eh, zemí do tohoto programu bude sdělována pravidelně rozpočtovému orgánu, protože jinak by nebyla přijímána informovaná rozhodnutí o tom, kam chceme směřovat. Také doufám, že ten eh, program bude hájet eh, pojem základního výzkumu a vědy. A pokud tomu tak nebude, tak eh, budeme pořád utlačováni v těch národních rozpočtech. Těším se na návrhy pana Torvalce. A ještě jedna poslední věc. Nevím, proč tady používáte procenta. Já velmi dobře vím, že běžní lidé totiž eh, ta procenta nečtou, věří číslům absolutním číslům. A myslím si, že tímto je ta zpráva méně přístupná a to mě znepokojuje. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Nemáme moc času. Komise chce něco dodat? Velmi stručně? Já budu velmi stručný, pane předsedo. Možná se vrátím k těm 10 a 15 procentům. Chci jen říci, že těch 10 procent, které jsou tady navrhovány ve specifickém právním základu, se týká toho odklonu, který komise může navrhnout v návrhu rozpočtu každý rok a těch 15 to je v meziinstitucionální dohodě. A to je celkový odklon, to je možnost, která je dána rozpočtovému orgánu v průběhu programu, takže toto jsou dvě různé věci. A já bych souhlasil s panem Howardem, že komise by také byla radši, kdyby tam byla absolutní čísla, částky, spíše než procenta, protože si myslíme, že se to lépe chápe. Děkuji. Děkuji. A teď na závěr, já bych chtěl říci, abychom to shrnuli v jedné minutě, ale Nevím, když tady není paní Holmajer, tak třeba stručně k panu Dojčovi. My jsme se nad tím problémem zamýšleli, protože vidíme, že část Evropy rychle postupuje vpřed a část Evropy ne. Takže když se podíváte na zprávu o těch zaostávajících regionech, tak vidíte, že jsou tam velmi znepokojivá čísla pro některé regiony. Ale nemůžeme to vyřešit tím, že řekneme, tak prostě překročíme, přeskočíme tu část, která se týká excelentnosti. Musíme najít jiný způsob. Diskutovali jsme s výborem regionu, jak najít jiný způsob, jak eh, motivovat eh, a více zapojit zaostávající regiony. Já určitě bych rád společně s vámi řešil tento problém do budoucna. Pan Howard už hovořil o centrech excelentnosti a o britských univerzitách a institucích. To je velká výzva, to víme. Pokud jde o procenta a částky, tak z technických důvodů tam máme procenta, protože je snadnější převést je na čísla, ale pro ty z vás, eh, kteří upírají svůj zrak k číslům, tak můžeme ta čísla poskytnout. Tak možná to byla minuta, možná dvě. Děkuji. Děkuji, takže známe ty lhuty jako obvykle. 18. září je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů v poledne. Hlasovat ve výboru pro rozpočet se bude 8. a 9. října a ve výboru ITRE 21. listopadu. A tím jsme uzavřeli body 6 a 7. A jako poslední zde máme politiku budov, ale protože paní Holmeier tady není, tak eh, musíme do 11 stejně skončit zasedání. Ona chtěla říci něco o žádosti o rozšíření časového období po přijetí rozhodnutí k návrhu JMO2 a Eurofisu, těch projektů tedy, že by se to odložilo o dva týdny. To je ten hlavní bod, který chtěla paní Holmajer říci. Takže máme akorát tak dost času, protože body 9, 10 a 11 jsou o hlasováních k rozpočtu 2018, sekce 3, další sekce, ale vzhledem k tomu, že nejsou požadovány žádné rozpočtové transfery, tak dnes hlasovat nebudeme. Tím tedy končí zasedání výboru pro rozpočet akorát včas. A teď bude tedy předseda pan Artui na zasedání koordinátorů, které začne hned teď. Děkuji.